obdržel jsem eh, pozici rady z prvního čtení a hm, pozici komise, postoj komise, hm, název tohoto postoje společného je připojen eh, k zápisu a hm, máme od eh, tříměsíční lhůtu počínaje zítřkem pro přijetí tohoto bodu. Tak, teď k našemu programu. E, čeká nás rozprava o porušování lidských práv a demokracie. Máme na to hodinu, na ty tři body, takže za prvé